A nyní pár úvodních komentářů. Musím vám s, s politováním sdělit, že v eh, železničním neštěstí nedaleko Bruselu byla jednou ze smrtelných obětí rovněž paní Klaudie Kandeago, naše kolegyně z generálního ředitelství pro komunikace. Paní Kandeago byla zaměstnána v Evropském parlamentu od prosince roku 2008. Předávám naším jménem projev soustrasti a podporu jejich rodině a jejich nejbližším. Další tragédie, s níž jsme se setkali, jsou povodně na portugalském ostrově Madeira. Je to největší katastrofa od roku 1993 a nejméně 38 lidí zemřelo naše myšlenky a naše modlitby směřují k rodinám obětí obou katastrof. Prosím, abychom všichni povstali a minutou ticha uctili oběti těchto tragédií. Děkuji, Děkuji vám. A nyní bych rád srdečně přivítal naše hosty, jež jsou mezi námi. Jsou to hosté z Běloruska, paní Angelika Boris, předsedkyně Združení Poláků na Bělo- v Bělorusku a pana Alexandra Melinkěviče, nositele ceny Sacharova, naší ceny získali v roce 2006. Je to vůdce demokratické opozice na v Bělorusku.